Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Although we are not really numerous, i když nás tady ještě není mnoho, tak myslím, že můžeme začít. Jako obvykle začínáme přijetím pořadu jednání. Chtěl bych vás v této souvislosti informovat, že body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 So, uh, do we have... Tak máme už francouzský překlad? Tak, dobře. So once again, um, adoption of... Takže ještě jednou přijetí pořadu jednání. Body 6, 13, 17 a 19 jsou odloženy. Nějaké námitky? Zdá se, že nikoli, takže tím je pořad jednání přijat. Bod číslo 2, sdělení předsedy. Chtěl bych jenom vám připomenout, že zítra budete potřebovat hlasovací karty a dokonce i dnes. Dnes budeme také hlasovat. Bod číslo 3. Schválení zápisu ze schůze. Pokud eh, nedostaneme do konce této schůze žádné námitky, pak zápis ze schůze 22. 23. března 2017 bude považován za schválený. A teď přecházíme k bodu číslo čtyři. A to je slyšení vybraných kandidátů na místo předsedy druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Yeah. So as you know, as you know... Jak víte, podle nařízení o ochranné známce EU náš výbor se účastní jmenování vybraných kandidátů na místo předsedy druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví EU IPO. Je to místo, které se uvolnilo. Dnes si vyslechneme tři kandidáty které eh, vybrala eh, které vybral řídící výbor EU IPO. Eh, to slyšení proběhne odděleně. Začneme s prvním kandidátem, panem Foliardem. Vítejte, pane Foliarde. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Budete mít možnost tedy promluvit k výboru, budete mít zhruba 10 minut. A potom dalších 10 minut je určeno na otázky a odpovědi, pokud tedy budete souhlasit, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení panové, jsem rád, že mohu být dnes mezi vámi. Moje prohlášení bude trochu odlišné, než jsem původně předpokládal a je to kvůli tomu, že možná víte, že jsou tři kandidáti a jsou tam zastoupeny vlastně jenom dvě národnosti. Je tam jeden Němec a dva Francouzi. A e, já nechci tedy vlastně ovlivnit možnost, že by se francouzský kandidát eh, nestal eh, tím vybraným a proto jsem se rozhodl stáhnout svou kandidaturu. Nicméně doufám, že i tak bych mohl vyjádřit několik názorů na to, jak vnímám eh, práci předsedy odvolacího senátu v EU IPO Chtěl bych tedy eh, říci, co bych býval eh, rád dosáhl v této funkci, nebo co třeba bych dosáhl v této funkci někdy v budoucnu a jakými cestami bych toho dosáhl. Nejprve tedy pár informací o mě. Prvních pět let své pracovní kariéry, kariéry jsem věnoval práci v právnické firmě, kde jsem zastupoval klienty, zastupoval jsem eh, firmy, individuální podnikatele při ochraně jejich investic do úřadu jsem přišel v roce 2001. Dva roky jsem pracoval v oddělení eh, designu, návrhu a potom jsem dostal možnost začít pracovat v týmu pro řešení sporů v rámci právní služby. A to je tedy eh, práce, kterou se zabývám už 14 let. 14 let tedy vlastně Eh, hájím rozhodnutí odvolacího senátu, když se k ním někdo eh, odvolá před soudem a potom před soudním dvorem v oblasti ochranných značek a designu a pracovala jsem na více než 500 případech. Eh, více než tři roky působím jako vedoucí týmu pro řešení sporu, který obsahuje 15 právníků a čtyři administrativní pracovníky. Máme na starosti přibližně 400 případů ročně. Já tedy jsem vedoucí toho týmu pro řešení sporů, to znamená, jednak zpracovávám své vlastní kauzy, jednak také radím kolegům a dohlížím na jejich práci, tak aby se zajistilo, že eh, ten postoj, který budeme hájit před Evropským soudem, je v souladu s postupy úřadu a s politikou úřadu. Pokud jde o mé zkušenosti jak ze soukromé praxe, tak ze eh, vlastně správního úřadu, eh, jsem si vyvodil nejrůznější eh, ponaučení, která bych tady chtěl vysvětlit a která také by vlastně dláždila cestu k těm doporučením, která bych měl pro každého, kdo by chtěl předsedat odvolacímu senátu. První takové ponaučení je, že rozhodnutí E, není správné jenom proto, že je právně správné. Musí být to něčím víc. Rozhodnutí je správné a především je vnímáno jakožto správné tím příjemcem za předpokladu, že to rozhodnutí e, odráží i uvědomění si ekonomických dopadů. To je jedna z důležitých eh, věcí. Je třeba zajistit, aby vlastně předseda odvolacího senátu a celý odvolací senát si uvědomoval i vlastně obchodní důsledky jenom vedle právních argumentů. To je klíčový faktor, chceme-li přijímat informovaná rozhodnutí, to znamená rozhodnutí, eh, která jsou eh, vlastně ukotvena v ekonomickém kontextu a v ekonomickém prostředí. Druhé mé ponaučení je takové, že důležitým úkolem předsedy druhého jakéhokoliv odvolacího senátu je zajistit, že eh, ti členové jsou skutečně maximálně operativní, protože je velký tlak na produktivitu, tlak, tlak na eh, včasnost, ale to nesmí jít na úkor kvality rozhodnutí, která odvolací senát přijímá. A nezávislost, to je také důležitá věc. Nezávislost to neznamená, že nenesete odpovědnost především za kvalitu rozhodování. Takže eh, předseda odvolacího senátu musí zajistit, že ta přijímaná rozhodnutí jsou pragmatická, nikoli dogmatická. Další věc, pokud jde o kvalitu rozhodování, ta rozhodnutí by měla být přijímána především pokud jde ehm, o věc samou. To znamená, neměly by se využívat nějaké procesní cesty k tomu, že se třeba eh, něco zamítne, což samozřejmě může být oprávněné, ale je to potom frustrující třeba pro ty, eh, pro ty žadatele. A je třeba se především eh, si všímat té hmotné, hmotné spravedlnosti. A to je důležité, protože pokud nejsou Eh, vlastně dodržena nějaká pravidla, bylo by to problematické, pokud by například se potom kvůli eh, museli nějaké žaloby zdvojovat, vedlo by to i k eh, násobení nákladů a podobně. Třetí po naučení, jaké, jakýkoliv výsledek k němuž dospěje odvolací senát, musí být výsledkem kolektivní práce. Předseda musí být schopen přesvědčit ostatní, a musí být také schopen nechat se přesvědčit ostatními. Předseda musí být schopen eh, vlastně eh, přenášet eh, své nadšení a své znalosti, tak aby tedy sdílel to nadšení a znalosti se členy svého týmu. Předseda tedy musí eh, vlastně šířit nejen své vlastní kvality, ale i kvality lidí, s nimiž pracuje. A to je klíčový faktor, chceme-li dosáhnout efektivní týmové práce. Čtvrté a poslední ponaučení Týmová práce znamená i spolupráce s dalšími týmy, to znamená v tomto případě spolupráce s dalšími odvolacími senáty, tak abychom zajistili, že tyto odvolací senáty kolektivně e, mají e, konzistentní judikaturu, která potom vlastně předurčí e, i praxi úřadu. Toto jsou tedy ponaučení z mé 20-leté kariéry a toto je prohlášení o úkolech, které bych býval učinil nebo které třeba učiním někdy v budoucnu. A jako případný potenciální budoucí kandidát na toto místo v budoucnu bych chtěl mít vždycky na paměti, že sebefinancovaný orgán, jako je tento úřad, především pracuje se soukromými eh, stranami a pro ně. A to je třeba mít na paměti, protože pokud to máte na paměti, tak potom zajistíte i lepší přijímání eh, ta, těch rozhodnutí jejich adresáty, tedy především soukromým sektorem a tím se zároveň i od, eh, odbourá počet odvolání k soudu. Eh, druhá věc, zdroje úřadu musí být optimalizovány tak, aby se dosahovalo hmotné spravedlnosti, kdykoliv je to eh, možné. Rozhodnutí tedy musí být přijímána ve věci samé, než aby se kvůli nedodržení nějakých procesních pravidel nějaké žaloby zamítaly. Všechna rozhodnutí eh, musí být i vedena vlastně profesními kvalitami, členů odvolacího senátu. Všichni musí vlastně spolupracovat. To platí jak pro právníky, tak pro administrativní pracovníky, tak aby skutečně všichni byli členy jednoho týmu, týmu který spolupracuje i s dalšími odvolacími eh, senáty, což tedy povede ke konsolidaci judikatury. To je jeden z hlavních cílů, protože to je i nejlepší cesta, jak může odvolací senát sloužit eh, cílům úřadu. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Tak chápeme to tak, že jste stáhl svou kandidaturu. Já ji stáhnu. Ale neměl jsem ještě čas to udělat. Je to důsledek konzultací, které jsem měl s francouzským zástupcem dopoledne, abych usnadnil kandidaturu dalšího kandidáta, který zůstává v soutěži. Ano, ale z, z, z hlediska běžného jednacího řádu jste ještě kandidátem. Ano, přesně to jsem říkal. Do té doby, než to stáhnu, zůstávám kandidátem. Vážení poslanci, máte nějaké dotazy? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže vzhledem k tomu že se nikdo nehlásí s ohledem na to, že nehodláte dále kandidovat, vám poděkuji za vaši přítomnost a rozloučím se s vámi. Mrs. No. Miller.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 jsou, Mrs. Mm, paní Melgar, vítejte v našem výboru. Na 10 minut zhruba máte slovo, abyste přednesla vaše osobní prohlášení a pak bude zbývat čas na dotazy. A můžete pochopitelně mluvit jakýmkoliv oficiálním jazykem Evropské unie. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já budu hovořit nejprve španělsky, potom francouzsky, italsky, německy a skončím v angličtině. Jmenuji se Maria Virchina Melgar, narodila jsem se před 57 lety v eh, malém městečku v Uruguayi, které se jmenuje Minas. Tam jsem chodila na, střed, na základní a střední školu, chodila jsem de, do školy italských řádových sester a zároveň s tím jsem se učila anglicky v eh, americké alianci a francouzsky ve francouzské alianci. Už od dětství jsem chtěla být soudkyní. A abych mohla tedy studovat, musela jsem opustit eh, svou zemi, protože tehdy eh, v Uruguayi vládla vojenská diktatura a rozhodla jsem se tedy, že budu studovat ve Francii. Eh, přišla jsem do Paříže, když mi bylo 17, zapsala jsem se na jednu z nejlepších právnických fakult ve Francii, byla to fakulta Paříž 2 Assas, kde jsem tedy vystudovala práva a zároveň jsem studovala na eh, Kriminologickém institutu v Paříži kriminální vědy. Eh, poté jsem tedy uspěla v konkurzu eh, na, do pařížského soudnictví s Stala jsem se koncipientkou v roce 82. Potom jsem dva roky působila jako eh, náměstkyně státního zástupce na soudu eh, Tribunal de Grand ve Versailles a pak jsem začala pracovat na ministerstvu spravedlnosti, kde jsem eh, působila v oddělení, které mělo na starost mezinárodní trestní spolupráci a potom žaloby v trestně právních věcech. V roce 1991 jsem uspěla v konkurzu na francouzského experta v právní službě, eh, službě komise. Působila jsem jako právnička v týmu pro volný pohyb zboží. Eh, moje první dva roky se eh, skládaly především z toho, že jsem zastupovala komisi před Soudním dvorem pro předběžné otázky. Byl to tehdy tedy eh, ten eh, soud první instance, tak se tehdy jmenoval. Také jsem měla na starosti řízení eh, pro porušení práva členskými státy a e, působila jsem také jako e, vlastně poradkyně v rámci té právní služby komise. Tehdy jsem se začala zabývat i průmyslovým vlastnictvím, ale spíše z pohledu volného pohybu zboží a z pohledu vnitřního trhu. E, můj poslední rok práce jako vyslaného národního experta jsem strávila na generálním ředitelství, které se tehdy jmenovalo ředitelství pro průmysl, bývalé ředitelství 3, kde jsem měla na starosti chemické látky. Připravovala jsem se na konkurs, abych se stala právničkou přímo v komisi. A v tomto konkurzu jsem uspěla a když jsem se chystala tedy z té funkce v Bruselu, tak jsem se dozvěděla, že vlastně vzniká eh, nový úřad eh, pro harmonizaci a který hledá právníky a ucházela jsem se o tento post a v prosinci 94 jsem ten post získala. Začala jsem tedy pracovat tehdy v tom úřadu, který se jmenoval tedy pro harmonizaci ehm, ochranných známek. Začala jsem pracovat v lednu 95, nejprve v právní službě a potom v ředitelství pro obecné záležitosti a e, vnější vztahy. A konečně také jsem pracovala na oddělení pro zkoumání uh, Eh, ochranných známek v případě námitek nebo rušení. V roce 2005 jsem byla vybraná na post ředitelky právní eh, služby patentového úřadu v Měchově, kde jsem se zabývala i jinými aspekty průmyslového vlastnictví, než jsou jenom ochranné známky a vzory. Eh, potom pět let jsem měla na starosti institucionální otázky, zastupovala jsem instituci před správním soudem eh, Světové organizace práce. Pět let jsem řídila tým 45 právníků z různých zemí. Eh, působila jsem v Německu a v Holandsku a takto jsem tedy spravovala rozpočet eh, ve výše zhruba 500 tisíc eur. Vrátila jsem se na Úřad pro harmonizaci v Alicante na počátku roku 2010. Byla jsem hned jmenována právničkou v oddělení pro soudní spory, které zastupovalo úřad před soudem. To znamená, že jsem hájila rozhodnutí odvolacího senátu více než čtyři roky. 1. září 2015 jsem se stala členkou 5. Eh, odvolacího senátu a jsem velice spokojená eh, s Spolu s kolegy řeším problematiku v, ve Francii, v angličtině, španělštině a portugalštině. V naší odvolacím senátu pracujeme také v italštině a musím tedy rozhodovat také rozhodnutí v italštině ve spolupráci s kolegy. Zudem ist die Beschwerdekammer zuständig für... Za to je mm, zodpovědná mm, komora pro uh, odvolání i zpracování přebírají naši německy mluvící kolegové. Četná rozhodnutí se pak eh, zpracovávají v Němčině. Němčina je druhá nejdůležitější pracovní řeč eh, v rámci eh, komory. Já jsem v minulosti absolvovala řadu kurzů Němčiny a stále se v tomto jazyce vzdělávám. Um, <clears throat> odvolací rada je součást struktury naší kanceláře. My pracujeme v kolaborativní organizaci, což je jedním z našich hlavních cílů. Rozhodnutí, která ehm, děláme, jsou eh, v rámci linií cíle 1 zlepšování operační efektivity a cíle 2 zvyšování přístupu k IP systému a znalostem o IP. V naší každodenní práci usilujeme o linii 5, to znamená zvyšování kvality služeb pro klienty a linku 6 posilování systému duševního vlastnictví. Osobně věřím, že můžeme zvýšit kvalitu našich rozhodnutí. Můžeme například e, zlepšit aktuálnost a načasování, což je jeden z hlavních kvalitativních kritérií. Ehm, máme 8 měsíc, standard 8 měsíců na rozhodnutí. Jsem přesvědčena, že můžeme snížit, toto snížit a e, přiblížit se 6 měsíců. To tohoto lze dosáhnout pomocí nástrojů, které nám pomohou eh, pracovat efektivněji a rychleji. Jsem přesvědčena, že potřebujeme se přiblížit našim uživatelům, to je strategický cíl kanceláře na příštích pět let, je být organizace ehm, zaměřená na uživatele. A jsem přesvědčena, že můžeme přispět dosažení tohoto cíle, že můžeme například zvýšit počet ústních slyšení, kdy rada může nabízet zprostředkování, když eh, vznikne dojem, že formální řešení není eh, odpovědí na problémy příslušných stran. Myslím, že můžeme zlepšit i kvalitu našich rozhodnutí a e, zajistit, aby řada našich rozhodnutí byla anulována soudním dvorem, například z procedurálních důvodů máme asi 25 e, potvrzení, e, což je možné zlepšit. Jsem přesvědčena, že moje zkušenosti a moje energie se rozhodnutí zlepšovat kvalitu, eh, načesování i užitečnost pro uživatele. Toto všechno se mě dělá eh, vhodného člena rady pro eh, druhé rady pro obvolání. so... Děkuji. Těším se na uh, další vývoj. Uh, ještě má slovo pan Anderson. Mám, dobrý den, eh, já mám čtyři otázky, ale vzhledem k časovému omezení se omezím na dvě. Chci říci, že vám gratuluji k tomu eh, skvělému jazykovému vybavení. V roce 2015 bylo rozhodnuto o schválení registrace ochranné známky komunity eh, Frank, mm, eh, je poměrně kontravezní, týká se to literárního díla. Rozhodnutí odvolacího senátu jsou známá. Eh, původně byla odmítnuta registrace, ochrana této registrace. Stejná registrace byla v minulosti zamítnuta odvolacím senátem v Belgii v roce 2013. Eh, copyright eh, tohoto díla skončil 1.1.2016. Podle pravidel eh, copyright nyní to patří do veřejné sféry. Když je registrovaná ochranná známka po vypršení autorského práva, tak to jde proti duchu autorského práva žádost o registraci komunitární ochranné známky udělala podala soukromá organizace. Vy jako kandidátka na předsedkyni druhého odvolacího senátu eh, umožnila byste lepší narýsování linie mezi zájmy soukromých stran, kteří chtějí chránit svá aktiva, na druhé straně veřejným zájmem. To je první otázka. Druhá je kratší. Evropská legislativa implementuje dohodu z Marrakeši, Marrakeše, která vy, zajistí lepší přístupnost knih pro slepé a nevědomé. Například knihovny v Evropě by měly zajišťovat eh, distribuci eh, zrakově postiženým. Stále probíhá šetření a další závazky se možná eh, budou uvaleny na příslušné subjekty, jak tak eh, jak ten eh, úřad nebo agentura pomůže dočeným subjektům v tomto úkolu. Děkuji. Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní Mega. Über Ihre Vorstellung möchte eigentlich nur eine Frage stellen, äh, und zwar... Já mám jednu otázku a to v souvisí s eh, požadovanou nezávislostí. Je jasné, je, se předpokládá v tom nařízení, že mm, předseda odvolacího senátu ehm, členové musí být nezávislí, že ve svém rozhodování se nesmí řídit žádnými pokyny nebo instrukcemi. A mě by zajímalo, jak si to představujete že eh, bude v praxi garantována tato nezávislost. Děkuji, pan Fos. Děkuji, mám také jednu nebo dvě otázky. Eh, u odvolacího senátu se jedná o určitý průběh řízení. Mě by zajímalo, jak vy v Senátu se stavíte k zásadě právního slyšení a jak e, zajistíte, že to bude zaručeno v této oblasti. Nezávislost eh, odvolacího senátu, o tom se již mluvilo, a ještě mm, na doplnění, co je pro vás nejdůležitější profesní zkušenost, kterou Eh, máte, abyste mohla vykonávat tuto funkci. Takže toto se, eh, jak se zdá, jsou všechny ty otázky, takže prosím, máte slovo, paní Melga. Děkuji. To jsou to velmi zajímavé otázky, co se týče eh, té ochranné známky Anne Frankové. toto bylo velmi kontraverzní eh, rozhodnutí. Já jsem byla šokována, protože já si myslím, že bychom neměli akceptovat ochranou známku Ana Franková na knihy. Protože nařízení je takové, že nemáme eh, posuzovat to, kdo žádá o ochranou známku. Na druhé straně eh, zákonodárce říká, že jsou ochranné známky, jména, mm, místa, která musí být volná. Musí být volná pro veřejnost, aby se používaly v každodenním mm, životě. S tímto, z tohoto hlediska já osobně bych odmítla známku na knihy, protože si myslím, že to neodpovídá filozofii legislativy. Musíte vědět, že v celé Evropě to bylo velmi kontraverzní. Je stále více, to, to, stále větší problém to bude do budoucna. Jsou společnosti, které chtějí monopol, protože o tom je ochranná známka, to je exkluzivní právo. Protože přijdou jako první, jsou chytří, podají žádost a chtějí monopol který může trvat navždy, když to obnovujete každých deset let. Nedávný, eh, je nedávný případ eh, u soudního dvora, jiné téma, ale ale týkalo se to k německých knih Vinetuovi. Příští měsíc soudní dvůr eh, nám mm, dá nějaká doporučení a na základě toho pak budeme moc modifikovat naše eh, pokyny, proč toto nelze akceptovat, podobné známky. Jsou další národní instance, které mají stejný problém a kteří rozhodli jinak než ten kancelář. To je tedy můj osobní názor. Já věřím, že nebudem podobně kontraverzní diskuse do budoucna, protože dostaneme lepší doporučení od soudu. Co se týče podpory jednotlivých otázek, které se budou řešit v marakešské dohodě, nebo řeší, jeden z cílů našeho strategického plánu je zvýšit a zlepšit znalosti IP zda je to náš klasický eh, mamní biznis, což je design a obchodní práva, také copyright a patenty. Akademie, což je jeden z hlavních eh, oddělení naší kanceláře, pracuje na sérii webinárů a online platformu mě, kde bychom mohli diskutovat a předkládat témata, která se týká ochranných známek a vzorů. Máme e, plán expandovat, například jsme e, zodpovědní za registr right within the observatory. So we have osiřelých děl a budeme pomáhat vývoj know-how a koncepce. Um, I come to the uh, question of independence of the boards of appeal. Um, se týče nezávislosti eh, odvolacího senátu, tak naše nezávislost je stanovena v nařízení a eh, více, je to více než institucionální nezávislost, je to otázka charakteru. Já mám mm, zkušenosti z justice a e, to se týká druhé otázky, jaké konkrétní charakteristiky přináším. Takže já jsem mm, vystudovala École National de la Magistrature, e, mm, pracovala jsem jako prokurátorka, což není nejsnazší e, místo, kde obhajovat svoji nezávislost. A věřím, že nad rámec toho, co zajišťuje nařízení. Je to otázka osobnosti, otázka charakteru. Když je vaším cílem, aby platilo právo, jste pod kontrolou soudního dvora, tak eh, lépe dokážete zajistit nezávislost. Já mám 35 let zkušeností v různy, z různých mezinárodních organizací Evropské unie nebo jiné. A právě to moje justiční zkušenosti mě nejlépe kvalifikují na tuto pozici v eh, zajištění nezávislosti Senátu. My jsme eh, v této chvíli v kanceláři a jistě v budoucnu budeme Eh, mít eh, velice příznivou atmosféru, co se týče instituce, vedení instituce. My spolupracujeme při respektování eh, hm, role ostatních. Já nejsem tedy pesimistou, co se týče budoucnosti. Myslím, že odvolací senát dělá vynikající práci, což Eh, uznal i soudní dvůr. Je to proto, že mm, máme nebo jsme mm, naprosto eh, vázáni naší nezávislostí. Děkuji vám. Děkuji. Za tyto odpovědi nevidím, že by se někdo další hlásil, takže vám mnohokrát děkuji že jste za námi přišla. Požádám vás, abyste opustila pro tuto chvíli místnost. Vítejte, pane Šturmane. Vítejte u nás ve výboru pro právní záležitosti. Budete mít 10 minut na úvod, pak dáme prostor na dotazy od našich členů Děkuji, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Předtím, než budu pokračovat, musím poděkovat panu Jehu za to, že stáhl svoji kandidaturu. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, mnohokrát děkuji za pozvání na toto slyšení. Je pro mě velkou ctí zde před vás předstoupit jakožto kandidát na postu předsedu druhého odvolacího senátu úřadu pro duševní vlastnictví, který získá většinu hlasů ze strany kandidátů předsevenstva IPO. A já bych se rá, také rád představil. Když jsem byl ještě dítě, tak jsem často doprovázel otce, který naštěvoval své klienty během víkendu. A když jsme spolu seděli v autě, tak mi vždy říkával, musíme být eh, transparentní a koherentní v tom, co děláme. Musíme také pečlivě naslouchat tomu, co nám říkají a obavám ze strany druhých. A od té doby eh, byla toto má hlavní motivace, jak v soukromém, tak v pracovním životě. Od počátku mé práce v EUIPO jsem byl odhodlán k větší transparentnosti, srozumitelnosti při poskytování služeb veřejnosti. A myslím si, že pokud jde o odvolací senát, měli bychom poskytovat co nejlepší možnou práci v rámci Evropské unie pro oblast duševní vlastnictví. Já do toho vnesu svou praxi, zkušenosti a náměty, abych dosáhl splnění této vize. A zaměřím se na tři hlavní oblasti. Důslednost a koherenci odvolacích řízení a rozhodnutí, za druhé efektivní řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví a dále posílená spolupráce s národními úřady. Pokud jde o první oblast, koherenci a důslednost, Odvolací senát hrává ústřední roli ve fungování tohoto odvolacího systému pro duševní vlastnictví. Není to pouze první snadce EU IPO, ale i referenční bod pro národní soudy, úřady a orgány duševního vlastnictví. Proto důslednost a koherence jsou s tímto pevně zpěty. Od počátku práce Senátu v roce 1996 došlo k navýšení počtu odvolacích řízení, především v angličtině a němčině. A pouze 10 rozhodnutí se dostává k obecnému soudu, k nejvyššímu soudu, který vrací 85 našich rozhodnutí, což demonstruje velmi vysokou úroveň práce odvalcích senátů, ale pochopitelně ty nemohou usnout na Vavřínech musí nadále posilovat z kvalitu a plnit očekávání uživatelů. To je velká výzva a vyžaduje nejenom právní povědomí, znalosti, ale i určité dovednosti a praxi. A já jsem kvalifikován plnit tuto výzvu, protože mám z právního hlediska zkušenosti Eh, v Německu a Španělsku jsem studoval právo, měřil jsem se na právo EU, mám magisterský eh, diplom v oblasti duševně vlastnictví a 15 let jsem v této oblasti pracoval eh, jako soukromý právník a posléze v EU IPO v právním výboru a také o dvoracím um, ehm, senátu. A používám každodenně ang- angličtinu, francouzštinu, němčinu a také pracuji v, pro výbor v Anžer pro um, různé registrace odrůdy rostlin. Proto se mohu podívat na věc z různých úhlů pohledu. Jsem také povolený v oblasti managementu. Momentálně jsem vedoucím týmu a programovým eh, šéfem u odvolacího senátu. A zároveň jsem často směroval veškeré snahy senátu tak, aby lépe uspokojovali potřeby našich uživatelů. Myslím si, že tím jsem inspiroval multidisciplinární, multikulturní týmy. A v neposlední řadě mám zájem a energii přebírat nové výzvy. Pokud jde o efektivní řešení sporů, jsem přesvědčen, že teď žijeme v náročném období a musíme demonstrovat, že administrativa EU je otevřená, rychlá a transparentní a že má zájem o potřeby a zájmy jak občanů, tak podniků. Například Nyní tak zvláštní, aby dvě strany byly předmětem řízení a zároveň eh, v různých, u různých soudů v EU i mimo EU. A musíme takto uživatelům nabídnout mechanismy, jak lépe a efektivněji tyto spory řešit. Vy jste to ostatně také řešili nedávno v doporučení Komise pro minimální standardy v občanském řízení v Evropské unii. Já mám za to, že by bylo nejlepší vytvořit aktivní, efektivní systém managementu, kdy uh, spolu se stranami rozhodneme, co je nejlepší řešením tohoto sporu. Jestli smírčí řízení nebo rozhodnutí soudu, což dá ho určitou pravomoc všem stranám a poskytne stranám možnost ukončit spor, který jinak může být dlouho protahovan a může být finančně náročný. V tomto ohledu eh, jsem pracoval i v mediační službě. My jsme byli tímto inspirováni mediační směrnici parlamentu a rady z roku 2008 a chceme demonstrovat našim uživatelům, že nejenom, že jsou eh, aktivní všechny strany, ale že i EU i aplikuje duch mediační směrnice ve vlastním prostředí. A tady se hrává předseda velmi důležitou roli. E, on či ona musí aktivně řešit takovýto systém managementu. Já si myslím, že jsem právě já takovýmto člověkem, který by mohl e, zařídit e, toto řešení u Senátu. Jakožto zkušený člen jsem vypracovával mnoho rozhodnutí a vzhledem k tomu, že jsem pracoval i v soukromé praxi, jsem velice dobře obeznámen s potřebami našich uživatelů. A také jsem nejzkušnější mediátorem EU IPO. A v neposlední řadě poslední bod posílená spolupráce s národními odvoracími senáty. Senáty se ne nemohou pouze zaměřovat na efektivní řešení sporu, ale musí zároveň klást důraz na sdílení povědomí a expertízy tím, že budou vstupovat v dialog s ostatními partnery, jako s národními soudy, odvolacími orgány a také úřady duševního vlastnictví. Bylo jasně řečeno, že ten systém pro registraci známek musí koexistovat. My uh, musíme věnovat velkou pozornost tomu, co dělají národní partneři, zvláště pokud jde o EU IPO, kde existuje už 20 let národní systémy, ty pochopitelně fungují více než 100 let. Proto pokud bych byl já zvolen jakožto předseda, zastával bych eh, posílenou spolupráci mezi naším úřadem a národními úřady pro práva duševního vlastnictví, tak, abychom zajistili nejlepší eh, možnou výměnu praktik, abychom se mohli vzájemně od sebe poučit. Proto pokud bych zvolen, tak bych chtěl, eh, zajistil větší transparentnost, efektivitu eh, našeho senátu, abych jednoho dne mohl dceři říci, hm, naše poslání bylo úspěšné. Mnohokrát děkuji a budu se těšit na vaše dotazy. A teď se zeptám, zdali máte nějaké dotazy, pane Fosy. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji, pane Šturmane, za veškeré vaše náměty, připomínky. Mluvil jste rovněž o mediaci. Právní výbor v minulém roce řešil návrh stanoviska k mediačním pravidlům. Co vy jste udělal pro mediaci a jak si myslíte, že bude do budoucna vypadat? První část mé otázky. A druhá část. Stručně, pokud se podívám na jazykový režim eh, v Úřadu pro ochranné známky, tak se zeptám, jaký poměr tam ty jazyky nesou. A pokud se podíváme na budoucnost a důslednost rozhodnutí v Senátu, tak jak posílení takovýchto rozhodnutí bude vypadat, především s ohledem na moderní technologie. Pane Andersone, Mnohokrát děkuji. Mám dvě otázky na všechny kandidáty. Ta první otázka se týká rozhodnutí 2015 OHIM EU IPO ohledně ochranné známky v případě deníku Anny Frankové. Jedná se ho o za jištění ochranné známky Anny Frankové. Je to kontroverzní rozhodnutí, protože se jedná o nejpopulárnější dílo v tomto ohledu. Um, Předtím byla odmítnuta národní registrace, protože tato registrace neplnila podmínky a ta stejná registrace byla zamítnuta odvolacím soudem v Belgii. Autorská práva deníku vypočetli 1. ledna roku 2016. Podle běžných pravidel patří toto dílo do veřejné sféry. pokud eh, práva jsou zaregistrována následně, jdou proti běžným podmínkám eh, pravidel pro duševní vlastnictví. Toto eh, bylo předloženo zvláštní organizací Anny Frankové. Chtěl bych se vás zeptat, jestli vy jakožto předseda e IPO byste mohl nějakým způsobem řešit tento spor soukromých stran a veřejného zájmu. Dále rozhodnutí eh, z Marrakeše ohledně přístupu nevědomých k dílům v Brailově písmě. Otázka zní, jak pomáhat autorizovaným subjektům, jako dejme tomu knihovnám, aby poskytovali lepší přístup k těmto dílům nevědomým, protože eh, jednání nadále probíhají a mě by zajímalo, jakým způsobem úřad chce autorizovaným subjektům pomoci v jejich úkolu. Ano, takže se zdá, že jsme vyčerpali všechny dotazy. Máte ještě pár minut na odpověď. Mnohokrát děkuji za dotazy. Takže nejprve první, tak v Němčině. Já odpovím eh, v Něm- Němčině. Eh, otázka mediace. Od roku 99 jsem eh, se účastnil um, studia ohledně minimace a také jsem působil jako mediátor. Eh, mm, jeden z největších výdobytků je bylo úspěchu, že jsem mm, přispěl k tomu, že máme mediační službu u eh, odvolacího senátu. Mm, já jsem s velkým eh, velkým zájemem četl vaši zprávu o implementaci tušné směrnice. A dovolte mi, abych zmínil tři aspekty. Eh, jednak zajištění kvality, to je pro nás velmi důležitým aspektem a já sdílím vaše doporučení, eh, že je třeba garantovat kvalitu ehm, My v podstatě všem píšeme a děláme takový průzkum spokojenosti a z toho pak vyvozujeme závěry, jak zlepšit kvalitu. Takže máme eh, mediaci, kdy všichni eh, eh, mediátoři musí neustále zlepšovat kvalitu. Mm, pak důležitý závěr, který jsem viděl této zprávě, bylo, že Ehm, ehm, je třeba řešit chybějící informace a doporučení, ehm, podávat doporučení členským státům, abychom eh, zjistili, jak mm, mm, dát těm eh, účastníkům eh, tedy feedback. To znamená, že my ten případ analyzujeme, pak rozhodneme, zda je vhodné nabídnout mediaci. Není to vždy tedy eh, vhodné, ale pak, pokud ano, tak se odešle sdělení příslušným stranám a navrhne se mediace. To je důležitý aspekt, protože eh, ta myšlenka v návrhu zprávy je, že je třeba s těmi kontaktovat a vysvětlit jim, jaké jsou výhody eh, mediace, jaké eh, co se jim to může přinést, tak se otevřou právě eh, ti přísluš, ty příslušné strany, to znamená, my je musíme kontaktovat, my je musíme seznamovat s tou mediací, po, propagovat to, děláme to na konferencích, píšeme tematické články a co je také důležité. E, otázka, jaká je otázka budoucnosti mediace? Protože vlastně ulehčuje justici, to je jedna věc. A druhá věc, e, vlastně řeší spory a nechává to na těch podnicích a na těch občanech. Takže to je velice e, důležité, do budoucna to bude velmi potřeba a právě ty reformy, které se nyní Eh, schvalují článek 137a, který vstoupil minulý rok v platnost, který umožňuje mediační, budovat mediační službu, eh, která by se pak omezovala na první instanci. A za druhé, když by mm, existovalo to centrum, tak by to bylo tedy pro první instanci a důležité by to bylo i pro e, budoucnost, protože stále více e, sporů by šlo do mediace. Druhá otázka. Jazyky. My pracujeme ve všech 23 jazycích, to znamená, máme 23 úředních jazyků pro podniky občany a přitom je třeba brát ohled na to, že v posledním roce 46 Ehm, mm, hlášení bylo v angličtině, 17% němčina, pak 7 až 8% španělština, francouzština. Tento poměr je taky eh, stejný poměr v odvolacím senátu, takže 40, 64% řízení bylo v angličtině, 23% eh, němčina, 5%, španělština 3% a francouzština. Takže to ukazuje ten význam jazyka. Angličtina, Němčina. Druhý odvolací senát ve stávajícím obsazení nemůže vést řízení v Němčině, ale z tohoto, důvodu, z tohoto důvodu, že předseda nemluví německy, to znamená, že to předá jinému senátu, což je důležité zajímavé, že eh, je možné tedy dát eh, ty německé eh, řízení druhého senátu. Ehm, koherence internet a moderní technologie, jak je tedy uplatňovat, to je zajímavý důležitý aspekt. Vy asi víte, že u nás Eh, náš eh, stávající exekutivní ředitel Anapinos od začátku v strategickém plánu 2015 eh, tedy kladl velký důraz na to, na rozvoj moderních technologií, to, aby, aby bylo koherentní a aby podnikům a občanům co nejvíce zjednodušil vést známy řízení je to tak, že všechna řízení, téměř všechna řízení jsou online. Právě před třemi týdny eh, byla nová aplikace eh, zavedena online EP, to znamená, eh, je možné podávat odvolání online. Já jsem zodpovědný za vývoj nového softwaru, koordinu to a mělo by to pomoci co největší koherentnosti. A proto je důležité, abychom se té koherence podívali, máme asi tisíc, třicet tisíc um, rozhodnutí za poslední 20 let. Pak jsou tam rozhodnutí soudního dvora a samozřejmě národní eh, soudy a jejich rozsudky. A tady je důležité podporovat roz, využívání technologií operativní. A na váš dotaz, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jste se ptal na případ Anny Frankové. S veškerou úctou je to rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu z roku 2015. Je to zajímavá otázka, která je pro mě těžko zodpověditelná, těžko na tom budu přednášet komentáře, protože jsem člen úřadu EU IPO. Ale řeknu, důležitá jsou očekávání. Jinými slovy, jak zajistit rovnováhu mezi eh, soukromými a veřejnými zájmy. To je velice důležitá otázka, na to pouze mohou říci. Abychom nalezli rovnováhu, tak pro nás, jakožto Senát, je důležité dodržovat judikaturu soudního dvora, tak, abychom dodržovali jejich soudní proxy. A pochopitelně soud tuto otázku zkoumá a také zkoumá toto a veřejný zájem. Jistě musíme k tomu přihlédnout a musíme judikaturu uh, uplatnit, tak jako v případech jako Anna Franková a pak musíme zajistit řádnou rovnováhu mezi veřejným a soukromým zájmem. A ta druhá otázka, upřímně řečeno, vy jste se ptal, ta druhá část té druhé otázky ohledně nev, nevědomých. Jaká byla ta otázka? Myslím, že to ještě zopakuji jak bude úřad pomáhat pověřeným subjektům eh, v úkolu šířit přístupnou literaturu nevědomým. No, dokážu si představit, že bychom mohli podpořit, že bychom se museli k tomu postavit kreativně, zvláště pokud existuje nějaký rozsudek pro zpřístupnění děl nevědomým, tak my si musíme také ověřit, jak v rámci toho můžeme plnit tyto povinnosti, jak poskytnout nástroje pro zpřístupnění děl nevědomým. Víte, jakožto člen. Teď nemohu říci přesně, že eh, budeme muset překládat tyto knihy pochopitelně. Pokud by na evropské úrovni panoval nějaký rozsudek, tak na ten bychom se museli podívat a zjistit, jak ho transponovat do praxe. Také s ohledem na přístup k dokumentům příslušným. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a mnohokrát děkuji za to, že jste se dostavil a teď vás ale budu muset požádat, abyste místnost opustil. So, dear colleagues, as you... Vážení kolegové, víte, že naší úlohou není vybírat mezi jedním ze dvou kandidátů. Pouze budeme podávat zprávu ohledně našeho dojmu z obou kandidátů, jaké jsou jejich hlavní kvality. My jsme se se sekretariátem dohodli, že vypracují návrh dopisu a prostřednictvím koordinátorů bychom pak tento dopis schválili a odeslali. No a nyní můžeme tedy pokračovat pátým bodem. Jedná se o provádění ustanovení smlouvy týkající se vnitrostátních parlamentů. a pan Lebraton Boha, zpravodaj, bude mít slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já tedy navrhuji, aby do návrhu usnesení se začlenily tyto návrhy. Za prvé, při čtení výroční zprávy za rok 2015 mezi, o vztazích mezi komisí a vnitrostátními parlamenty Existuje značná neznalost eh, ze strany komise, ne přímo opovržení, pokud jde o přední úlohu vnitrostátních parlamentů. Toto není jenom má poznámka, řešilo se to včera i na výboru AFKO, který se vyjádřil ve stejném duchu a dokonce jeden český senátor uvedl, že odůvodněná stanoviska národních parlamentů většinou k ničemu nevedou, že na to nic nenavazuje a že ani ty žluté karty se příliš nezohledňují. V této souvislosti připomínám, že vnitrostátní parlamenty jsou nejpřímějším a nejlegitimnějším vyjádřením demokracie, tedy vůle občanů různých členských států Unie a dále EU eh, e sama uznává toto jejich poslání formou zásady subsidiarity, která má chránit úlohu parlamentu členských států. A i v tomto ohledu včera diskuse na AFKO to potvrdila, protože ředitel Humboldtova institutu připomněl, že princip subsidiarity je základem legitimity EU. A pokud se tedy tato zásada nerespektuje, je to docela závažná věc, není to v duchu ta evropské integrace. Dále se domnívám, že komise sice často zdůrazňuje důležitost posíleného dialogu, ovšem i nadále střeží své výlučné právo iniciativy. E, to znamená, že tento dialog potom k ničemu konkrétnímu moc nevede a je tedy třeba si klást otázku ohledně tohoto monopolu na právo iniciativy legislativní. Dále jsem znepokojen tím, že komise systematicky využívá aktů v přenesené působnosti, které by měly být výjimečné, ale staly se něčím zcela běžným. Existuje zpráva Šumanovy nadace za rok 2016, podle níž dvě třetiny evropských předpisů vlastně dnes mají formu aktů přenesené pravomoci a Komise tím pádem vlastně tvoří právní předpisy na místo Rady a Evropského parlamentu, což je dosti znepokojivé. Na závěr bych ještě zdůraznil, že dokumentem, k němuž měly vnitrostátní parlamenty v roce 2015 nejvíce připomínek, byl právě pracovní program Komise na rok 2015, což podle mého potvrzuje, že si Komise přisvojila přední úlohu v legislativním procesu. Závěrem tedy vyzývám komisi, aby respektovala zásadu subsidiarity a aby se striktně omezovala na své úkoly. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Now, uh, Mr. Zvěvka is... Děkuji, pan Zvěvka se hlásí. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję także... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji uh, kolegovi Lebretonovi za to, že připravil tento návrh stanoviska. Jedná se o velice důležitou úlohu, úlohu vnitrostátních parlamentů v tvorbě právních předpisů eh, a při schvalování evropských právních předpisů. Je to věc, o které se hodně diskutuje a to už roky. Snažíme se vlastně národní parlamenty lépe zapojit do legislativních procesů. Nemohu souhlasit s panem Lebretonem, pokud jde eh, o většinu výtek, které adresuje Evropské komisi. Je pravda, že Evropská komise má monopol na eh, legislativní iniciativu. Ale nesmíme zapomínat, že komise samotná eh, si tento monopol nepřivlastnila. To všechno, o čem hovoříte ve svém stanovisku, vlastně vede k eh, jednomu závěru. Pokud bychom měli souhlasit s vaším stanoviskem, stačilo by nám vlastně tedy změnit smlouvy Úloha vnitrostátních parlamentů je zapsána ve smlouvách. Nejedná se o e, nějakou volnost jednat či nejednat. Komise je jediným orgánem EU, která tedy má tento monopol na iniciativu a Evropská komise e, sama o sobě není zákonodárcem. Souhlasím, že je hodně aktů v přenesené pravomoci, ale je to skutečně chybou Evropské komise? Já si myslím, že je eh, třeba se snažit eh, si upřímně odpovědět, kdo komisi umožňuje eh, přijímat akty přenesené působnosti. To není komise samotná, která by si dala toto právo. To činí parlament a rada ti umožňují komisi přijímat aktiv přenesené pravomoci. To znamená, chceme-li eh, upozorňovat na nadměrný počet aktů v přenesené pravomoci, měli bychom upozorňovat především eh, na radu a parlament. Ano, komise samozřejmě může vyvinout tuto iniciativu, ale my rozhodujeme, zda komise bude nebo nebude mít možnost přijímat akty v přenesené pravomoci. Navrhujete, že bychom měli věnovat větší pozornost úloze vnitrostátních parlamentů, protože vnitrostátní parlamenty jsou jediným demokraticky voleným orgánem. To není pravda. My jsme přece také e, zástupci evropské společnosti. Evropský parlament už od roku 1979 je volen v přímých volbách. Samozřejmě Evropská komise a vlády členských států to nejsou volené orgány, které by byly přímo volené, ale vyčítáte své vládě snad, že nebyla zvolena v přímých volbách? Předpokládám, že ne, ale vyčítáte komisi, že není přímo zvolená a že poukazujete na to, že tedy pouze parlament je přímo volený. Eh, mezi třemi institucemi existuje spolupráce. Komise má tu iniciativu a potom tady jsou spoluzákonodárci, tedy Rada a parlament. A ta práce, kterou dnes komise dělá, Eh, samozřejmě vyplývá z toho, co se jí umožňuje. Zabýval se tím i ústavní výbor. My bychom měli ovšem se snažit najít nějakou seriózní odpověď a nejenom nějaká zbožná eh, přání, anebo tedy v tom případě navrhněme eh, ústavnímu výboru, ať tam napíše, že se mají změnit smlouvy a potom se bude moci postupovat jinak. Děkuji. Okay. Děkuji vám. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Pan Anderson. Thank you. Uh, I have read... Děkuji, já jsem si přečetl tento návrh stanoviska. Find it difficult to see how it is going. Ale vidím, že um, nebo ne, mm, nevidím, jak to bude pro nás užitečné. To kritika komise Eh, možná přílišná. A není to příliš um, bohaté na alternativy. Jak by to tedy mělo, mělo být? Já myslím, že AFKO dokáže zpracovat zprávu velmi dobře, ale také si myslím, že by bylo dobré, kdyby um, použili naše stanovisko pro pomoc F. Děkuji. Také děkuji, paní Regner. Děkuji. Velice stručně, pane předsedo, já bych mohla toho říci mnoho, ale já chci jenom zdůraznit to, co e, pan Sjevka i pan Anderson e, uvedli e, v minulosti, takže to je podpora z mé strany jedna Eh, myšlenka z mé strany, která s tím přímo nesouvisí, když mm, tady sedíme my jako zástupci parlamentu a ehm, zástupci z národních parlamentů, tak bych vám chtěla dát jeden příklad z rakouského parlamentu. Někdy to usnadní život, eh, aby poslanci Evropského parlamentu měli právo mluvit v plénu Eh, Národního rakouského parlamentu, nejenom tedy eh, ve zvláštní evropské eh, hodině nebo nějaké konkrétní schůzi, ale mnoho problémů, mm, které souvisí s rakouskou realitou a s evropskými fakty. Je to prostě snaha zachovat osobní kontakt a skutečnou diskusi. Nejsem si jistá, zda tyto mm, diskusy tady v této eh, slonovinové věži někom něčemu slouží. Děkuji za tento nápad. Také mm, se zeptám, zda komise si přeje vzít slovo. Nepřeje. Um, lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. května letošního roku. tím uzavřeme tento bod a budeme pokračovat bodem číslo 7, což je návrh eh, stanoviska k konsolidovanému eh, daňovému zá, korporátnímu daňovému základu a slovo dostane paní Regn, která je zpravodajkou. Děkuji. Já se právě vracím ze zajímavého slyšení, které probíhá paralelně v Ekon na stejné téma. Takže já jsem si mohla eh, vyslechnout a eh, přines některé zajímavé eh, myšlenky. Než se dostanu k tomu hlavnímu, chci se zamyslet nad tím, co bylo prezentováno mm, zástupci malých a středních podniků. Bylo to velmi zajímavé si vyslechnout všechny ty, kteří se na tom podílejí, a především zástupci malých a středních podniků vědí, co to znamená čelit 28 různým daňovým režimům. Takže ti, kdo skutečně trpí, nejsou ty největší firmy, ty mají ty struktury, jsou zvyklí přecházet z jednoho daňového systému do druhého, ale jsou to malé střední podniky, které to nejvíce trápí a mají velký zájem jak o CCTB, ale také CCCB, což je trošičku složité. Mm, takže e, to je ten aspekt e, férovosti. Já chci zdůraznit hlavní body, které tady máme. Máme tady dva návrhy a to pozadí známe, to nemusím opakovat, všichni se toho účastní té debat o Panamě a dalších politických diskusí, které probíhaly eh, v minulosti. Eh, eh, právě v oblasti digitální mobilní tam zaostávají členské státy svých daňových režimech. Takže musíme jednat, musíme si toho být vědomi. Je to věc, kterou chci zdůraznit. Především, co potřebujeme? Obojí. CCCTB, to znamená společný korporátní daňový základ a společný konsolidovaný daňový základ. Nejenom jeden. Skutečně potřebujeme obojí. A právě proto je ten balíček tak důležitý. Druhá věc, kterou chci dát na stůl, je ten práh limit. CCCTB by měl být povinná pro všechny eh, podniky, včetně eh, kromě malých středních. My v účetní směrnici máme definici, co je velký podnik, co je malý. Měli bychom toto zachovat. A mm, postoj, proto jsem hovořila o postoji těch, kteří zastupují malé a střední podniky. Další věc je otázka inovací a investic. My jsme si absolutně vědomi toho, že potřebujeme inovace, potřebujeme Evropu, která mm, jde dál, která nezaostává a podniky by měly své zisky ehm, věnovat na investice do budoucnosti. To máme tedy na mysli. Propagace investice a inovací by mělo být pomocí veřejných dotací než eh, daňových výjimek. Když, už to, když to dáváme na stůl, tak myslím, že jsme poměrně zvyklí na eh, takovou tu taktiku, kdy máme vynikající nápady, prosazujeme je, ale pak se nebere ohled na jednu věc, což je přesně ta díra pro všechny ty výjimky, což je něco, co musíme mít na paměti. Takže abych nemluvila příliš o daňových výjimkách, ale o do, dotování inovací z veřejných zdrojů. My jako výbor pro právní záležitosti bychom mohli být poměrně inovativní. To jsem chtěla říct. Já jsem neslyšela ekon a v dalších výborech, kdekoliv se o tom diskutuje už leta. Toto je otázka, jak definovat digitální biznes. Máme Google, Facebook, všechny tyhle podniky a e, společnosti, které mají výnosy v členských zemích, aniž by tam měli nějaké fyzické sídlo, tak musí být k ním přistupováno stejně jako k firmám, které mají fyzické sídlo. A to je právě teď velká výzva, protože my potřebujeme definici. Na to musíme pracovat. Protože právě teď ve výboru Ekon byla otázka různých členů eh, eh, se týká eh, podních zámek, patentů. Když podniky vlastně to přesunou z jednoho místa na druhé, tak bychom mohli mít problémy s daněmi a to je věc, kterou bychom měli mm, řešit. Mm, je to první pokus kontakt eh, politického oddělení je tedy snaha glo, globální síť to aktivit pomocí mobilních, internetových, senzorových mobilních sítí bychom mohli na tomto základě něco vyvíjet, což je, myslím, příležitost pro nás zde v Evropském parlamentu, bychom byli moderní, abychom eh, byli rychlejší než ostatní při definování digitálního biznesu, digitálních podniků. A mě by zajímalo, co vy jako stínoví zpravodajové, jako kolegové si myslíte o těchto nápadech. Děkuji, pan Fors. Děkuji paní Grup, která je stínovou zpravodajkou za EPP by se chtěla omluvit za to, že tady není na tuto výměnu názoru a jejím jménem bych chtěl mm, vám poděkovat za vaši prezentaci, za vaši práci na tomto velice důležitém tématu. Paní kolegyně mi dala určitou indikaci, které, které se s vámi chci podělit. Ona mm, vzala na vědomí Mm, význam vytvoření společného korporátního daňového základu na evropské úrovni. Tyto diskuse se dlouho projednávaly v Evropské unii. Přijetí těchto návrhů by představovalo významný krok e, směrem ke koherentnímu, efektivnímu daňovému prostředí v Evropě a tato opatření by umožnila Evropské unii zintenzivnit boj proti daňovým únikům a zlepšili by vnitřní trh Mm, poskytnutím podnikům v Evropě větší viditelnost a zvýš, um, přinesly by větší konkurenceschopnost, větší transparentnost eh, ekonomického života Evropské unie. Takže Evropský parlament eh, by, stan, by definoval svoji pozici a my doufáme, že členské státy, které budou mít konečné slovo v této věci, budou mít plodnou spolupráci aby eh, implementovali tento důležitý eh, projekt a eh, paní Gnec stále hodnotí návrh paní Regner a těší se na spolupráci s vámi na to, to důležitém um, tématu. Nevidím žádné další přihlášky do diskuse. Pan Dura. Jenom stručně, pane předsedo, v návaznosti na to, co bylo právě řečeno, Chtěla bych říci Evelyn Regner, že samozřejmě souhlasíme, nechci říci, že by to stanovisko bylo dokonalé, protože pak by mi někdo vyčítal, že jsem na vás moc hodný. Ale chci jenom říci, že souhlasíme s tou snahou zajistit, aby existoval společný základ. Chci uklidnit kolegu Lebretona v této věci. Samozřejmě v konečném důsledku rozhodují státy, takže ničeho se nebojte. Ale máme tady příležitost vyjádřit stanovisko, které bude co možná nejkonstruktivnější. Otázka toho společného daňového základu je zcela zásadní, protože je jasné, že ve státech eh, existuje navzájem konkurence a je těžké vysvětlit, že existuje dobře funkční vnitřní, vnitřní trh pro zboží a služby, ale že ten trh v otázce daní Eh, vlastně znamená téměř každodenní konkurenci mezi státy. Takže říkám to proto, že skupina zelených bude velice pozorně sledovat eh, tuto otázku. Ještě jedna drobnost pokud jde o to podávání zpráv podle zemích, pak je tady ta, eh, ta hranice 750 nebo 40 milionů. Pokud chceme zachovat tu logiku malé a střední podniky versus velké, podniky, velké podniky, tak třeba ve směrnici o účetnictví je hranice 40 milionů. Takže já bych tam zvolil tedy stejnou cestu po ty to znamená, ta, ta hranice 750 milionů se totiž týká jenom 10% eh, kotovaných podniků, takže je to velice drobný eh, podíl a ta hranice 40 milionů je už i použitá v směrnici o účetnictví pro rozlišování mezi malými a velkými středními podniky. Děkuji, chci si vzít slovo komise. Prosím. Thank you very much, Chair. Um, first of all, to, to... Nejprve, pane předsedo, bych rád poděkoval a vyjádřil vděk za fungování tohoto výboru. Pokud je o naše návrhy, o základu daně, tak vítáme podporu, jakou nám vyjádřil parlament i zpravodaj. Pro nás je tento návrh nesmírně důležitý, protože má dva cíle. Prvním je spravedlivý přístup tak, aby v Evropské unii fungoval řádný způsob výpočtu základu daně z příjmu právnických osob. A protože e, to poskytuje e, našim podnikům konkurenceschopný základ pro soutěž s podniky mimo EU, ale i v rámci ní. A z tohoto pohledu se díváme na vaše návrhy. Chápeme, že vaše práce se zaměřuje především na rovnost a spravedlnost zacházení. Ale prosím také nezapomínejte na konkurenceschopnost. To je argument, který je neméně důležitý Máme zájem o systém, který je schudný, spravedlivý, tak, aby podniky přispívaly přiměřeným rovným dílem, ale tak, aby mohly konkurovat s ostatními v jiných částech světa. Hm, takže z tohoto hlediska vám musím poděkovat o zájem o tuto otázku. Budeme se těšit na další spolupráci. Mnohokrát děkuji. Chci se zeptat, zdali by se zpravodaji přál něco doplnit, pokud ne, tak můžeme tento bod uzavřít. No, vlastně jsme, myslím, vyčerpali oba dva body, sedmičku i osmičku, jestli jsem to dobře pochopil. V tomto případě budeme pokračovat devítkou. Jedná se o návrh stanoviska ohledně testu proporcionality před přijetím nové regulace povolání a tím bych slovo dal opět panu Labratanovi, který je opět zpravodajem. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie má zhruba 5600 regulovaných profesí, což jsou činnosti, u nich je zapotřebí konkrétní odborná kvalifikace. Tato regulace je e, výsadou členských států, to znamená, každý členský stát rozhoduje, zda je nutno zasahovat a stanovit pravidla a omezení přístupu k takovému povolání nebo jeho výkonu. Ovšem komise dnes odhaduje, že současná nejednotná míra kontroly regulace povolání v EU má negativní dopad na poskytování služeb a na mobilitu odborníků. K řešení této situace komise tedy zveřejnila tento návrh směrnice, již se zavádí test přiměřenosti, který mají členské státy používat před přijetím nebo změnou vnitrostátní regulace povolání. Váš zpravodaj, tedy já, nesouhlasím s volbou komise Eh, použít závazný nástroj, jako je směrnice. Jsem toho názoru, že doporučení by spíše mohlo stanovit minimální kritéria pro členské státy, která se mají použít při přeskumu přiměřenosti. Německá spolková rada je téhož názoru. Kromě toho eh, na základě těchto příliš podrobných kritérií kontroly zcela evidentně tento návrh směrnice překračuje rozsah ustálené judikatury Soudního dvora EU překračuje tedy i svůj cíl, to znamená umožnit eh, národním orgánům eh, eh, snaží provádění příslušné kontroly. Proto jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, je jich dost, takže nebudu probírat všechny, ale chci vás upozornit především na návrh 1, který připomíná judikaturu Soudního dvora, připomíná tu pravomoc členských států pro regulovaná povolání například notáře. Pozměňovací návrh 2, který hovoří spíše o společných pokynech než o společném přístupu, který je příliš invazivní. A dále pozměňovací návrh 5, který vlastně obrací důkazní břemeno to znamená, že členské státy už by nemusely prokazovat eh, odůvodnění svých požadavků, ale naopak komise by musela prokazovat, že ty jejich požadavky jsou nepřiměřené. A vidíte, že to jsou velice konkrétní a konstruktivní návrhy, pane předsedo. Děkuji. Co? Co? A, Mrs. Niebler. Paní Niebler? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodajovi za prezentaci pozměňovacích návrhů. Mám tři dotazy k návrhu komise. Souhlasím v tomto ohledu se zpravodajem. Pokud jde o důkazní břemeno, měli bychom eh, se na to pečlivě zaměřit z několika důvodů. Domnívám se, že regulace povolání, to je věc, která přísluší členským státům. To je jasná věc. Mnoha rozhodnutí soudního dvora, a to tedy je judikatura, to naznačuje celkem jednoznačně. Za druhé, si nemyslím, že existuje právní základ eh, pro návrh komise ohledně uznávání uh, Eh, povolání ten právní základ, který si zvolili, upřímně řečeno, myslím si, že si ho vlastně nezvolili, že žádný nemají. A za třetí si myslím, že, a soud o tom také konec konců rozhodl, to mají v příslušnosti členské státy. Je tady uznávání profesí, jsou tady různá konkrétní kritéria, která jsou stanovena i naprosto jasně v uznávání kvalifikací v příslušné směrnici o tom, a já se domnívám, že se že opět zasahujeme do kompetencí ženských států tímto návrhem. No a na závěr taková obecná připomínka. Zástupce komise snad tu ještě je. Pokud jde o kvalifikaci a regulace povolání, tak eh, mám za to, že komise k tomu přistupuje tak, že neexistuje žádné uznávání, že ty profese by se měly regulovat sami. A myslím si, že to není ale v souladu s nařízením o vnitřním trhu. Uh, máme profesní organizace, které toto upravovaly velice úspěšně v minulosti, zajišťovaly kritéria pro kvalitu. A obecně se domnívám, že tady existuje takové povědomí ne- nedůvěry a to tady nemá místo. Je tady nedostatek důvěry uh, vůči těmto profesním organizacím a já takovýto postoj nezdílím. Právě naopak. Myslím si, že samoregulace v minulosti fungovala velmi dobře, fungovala dobře na úrovni členských států a pokud jednotlivé profese se nemohou samoregulovat, tak může iniciativu převzít členský stát. Takže samoregulaci je věc, kterou bych v této oblasti ráda prosazovala. Myslím si, že zpravodaj k tomu přistupuje správně, čili tolik mé hodnocení situace. Mnohokrát děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil, takže komise, komise, chcete se k tomu vyjádřit? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím eh, ještě jednou mluvit, promluvit německy, abych využil tlumočení. Děkuji za ten zájem. My známe pochybnosti, které jsme často slyšeli od eh, těch, eh, kteří, kterých se týká ta regulace pozitivního, v pozitivním smyslu. Eh, se týče subsidiarity, byl tady zmíněn eh, Bundesrat. Já chci eh, se věnovat případům, které tady byly jmenovány a vysvětlím, proč um, um, jsme pro závazný právní akt, proč bychom měli právní základ, proč um, to bude mít přidanou hodnotu. Máme to vysvětleno v našem vysvětlujícím prohlášení. Eh, uznání potřeby závazného právního základu eh, pro eh, posouzení příle, přiměřenosti nové regulace, než bude schválena. To je důležité. Jde o e, nové e, nebo mm, plánované, e, plánovanou úpravu, nikoli stávající to na základě kvalifikační směrnice, vzájemné eh, valuace nebo transparentnost týkající se eh, regulace. Pak je tady je eh, to číslo asi 5700. Členské státy s doporučením komise, tady máme poměrně podrobný no, matici hodnocení, která Eh, zajišťuje, zda příslušná regulace je přiměřená. Toto mělo ten výsledek, že mm, proběhla tedy mm, intenzivní diskuse v komisi a komise se rozhodla předložit tento závazný návrh my jako členské státy eh, podle byla tedy vzhledem k tomu, že byla eh, vytvořena jurisdikce soudního dvora, ale nedos, nes, vedla k tomu, co jsme si přáli, totiž eh, prověření stávající úprav podle těchto kritérií. Proto jsme se pokusili, ten výsledek byl takový, že jsme toho názoru, že se tady e, e, je tedy třeba závazné regulace. Je tady právní základ podle našeho názoru ano, příslušný právní základ, který jsme jmenovali, neužmuně nejenom úpravu vzájemného uznávání, ale také koordinaci národních předpisů což mimochodem v uznává v směrnice, e, což už je v sernici o uznávání kvalifikace, takže je to v EU smlouvě, Eh, je tady eh, záměr koordinovat. Eh, my to neděláme, my, to, my, my jenom navrhujeme, aby to, co bylo schváleno předtím, než se to schválí, tak, aby bylo prověřeno podle kritérií soudního dvora, zda tyto právní předpisy jsou přiměřené ne tedy nezasahujeme do regulační kompetence členských zemí, nepředepisujeme regulace, nepředepisujeme výsledek, ale jsme toho názoru, že je žádoucí, aby ta kritéria e, byla prověřena, co se týče přiměřenosti nové regulace na úrovni komunitárního práva, eh, kde, eh, což vyplývá z jurisdikce Soudního dvora, aby všechny členské státy měly eh, závazný základ pro tuto práci. Seznam kritérií je založen na rozhodnutí soudního dvora je dlouhý, ale některá z těchto kritérií samozřejmě neplatí pro každý druh požadavku regulace, ale, za pří, ale pro příslušné požadavky eh, a v jednotlivých případech eh, nejsou nutně všechny zohlednovány. Jsou to tedy kritéria soudního dvora, ehm, nutnost, oprávněnost. mě to znamená, hm, to spočívá na solidním základě, co se týče jurisdikce soudního dvora. Na eh, závěr eh, kritice paní Nibler komise Eh, mm, nechce eh, tedy posuzovat samoregulaci svobodných eh, profesí. Já nevidím, že tady má komise negativní pozici. Naopak tento návrh není žádné hodnocení, co se týče regulace nebo proti regulaci, pouze jenom říká, co by se mělo prověřit na základě rozhodnutí soudního dvora. Je to naprosto ne- neutrální, co se týče regulačních modelů nebo samoregulace. Děkuji. OK. Má ještě někdo něco? Nezdá se, že by se někdo hlásil. Pan Le Breton. Just un mot de conclusion. Jenom stručně na závěr chci říci, že ta diskuse je velice zajímavá a vlastně proti sobě stojí dva názory, které zjevně jsou těžko směřitelné. Na jedné straně názor paní Niebler, na straně druhé názor komise. Já si myslím, že je třeba lépe zohledňovat tu samoregulaci regulovaných profesí, ve kterou já také věřím. U nás ve Francii to funguje celkem dobře a myslím si, že to je cesta, kterou bychom eh, také měli zvažovat. Um. Děkuji. V každém případě termín po podání pozměňovacích návrhů je 9. května, Den Evropy, do 6 hodin večer. Okay. Uh, we continue. No a nyní budeme pokračovat. Měli bychom pokračovat bodem 19, který se odkládá, ale musím vám k tomu přečíst jednu informaci. Vzhledem k tomu, že je nepřítomen zpravodaj, bych vás informoval já rád o tom, že sekretariát vám bude poskytovat kopii eh, právního stanoviska z 7. prosince roku 2015 o budování kapacity pro podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti právních záležitostí. Vzhledem k důvěrnosti, tak jak je upravena v článku 6.1 jednacího řádu Rady, Členové právního výboru získali privilegovaný přístup k tomuto materiálu. A proto jsme žádáni, abychom o tom neinformovali ani o obsahu veřejn, veřejnost bez předběžného souhlasu. Zároveň jsme požádáni, abychom uchovávali tento materiál na úředním místě a pokud bychom ho odnášeli, tak pouze pod přísnou kontrolou, jakožto jediní autorizovaní uživatelé. No a nyní budeme pokračovat v sestavě in camera. Takže pokud se neúčastníte uzavřeného jednání, prosím, opuste místnost.